Vážení kolegové, zahájíme zasedání. Doufám, že ti, kteří se mají zúčastnit hlasování, jsou již přítomní. Takže prosím, posaďte, abychom mohli vědět, koho tu vlastně máme opravdu chceme vědět, že tu máme ty správné osoby přítomny, které se mají zúčastnit hlasování. Ještě ale chci říci, že jsme obdrželi zprávu od Tomase Hendla a, a chtěl by tímto poděkovat za vyjádřenou podporu, že může pokračovat jakožto předseda výboru i když nemá právě teď tu možnost se dostavit do parlamentu. Nyní se nachází ve fázi chemoterapie, ale eh, věří tedy pevně, že za několik měsíců se k nám znovu vrátí. Takže to je jeho eh, sdělení. Někteří z vás jste s ním byli v přímém kontaktu, ale toto je tedy jeho okamžitá dnešní reakce. No a nyní tedy se uh, zeptám, zda máte hlasovací kartičky. A začneme tedy s hlasováním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 proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 18, ne, ještě ověříme kompromis 5. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato 43 hlasy. Ano, vy jste to prostě chtěli vidět napsané. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Prověříme návrh 18. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A to bylo opravdu rychlé, ale zamítnuto. Dobrá, takže zopakujeme hlasování. Návrh 18, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování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 A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska takto obměněném. Je to elektronické hlasování. Ještě nám chybí jeden hlas a už jste hlasovali všichni. Uzavírám hlasování a přijato 46 hlasy. A nyní máme návrh stanoviska paní Harkin. Týká se absolutoria pro CDFOP. Návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 1. Hlasujeme elektronicky. Uzavírám hlasování a zamítnuto 27 hlasy. Návrh kompromisní 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 Kompromis 3. Ne, ještě návrh 13, návrh paní Harkin, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. A nyní tedy hlasujeme o návrhu stanoviska takto obměněného. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato 45 hlasy. Blahopřeji paní Harkin. A jeden, to, je tedy, to bylo to první stanovisko a nyní budeme pokračovat eh, s Evropskou nadací Eurofond a máme tu návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, a návrh 9, o tom budeme hlasovat společně se 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 18 společně s 19 jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 20 a 21 společně jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska takto obměněném. Zahajuji hlasování. A nyní hlasování uzavírám a přijato 48 hlasy. Tři hlasy byly proti. Nyní další návrh stanoviska také paní Harkin udělení absolutoria agentuře EU OSHA, návrh 1 a 2 jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 3, tam máme ústní pozměvací návrh paní Tomč a zpravodajky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato.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 Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu stanoviska takto obměněném. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a přijato 48 hlasy, 3 byly proti. A nyní absolutorium pro ETF. Autorkou je paní Harkin a návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že prověříme návrh 1. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A zamítnu to. A nyní Musíme hlasovat o návrhu 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 7 a 8 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Devítka Devítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedenáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáctka. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Třináctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska takto obměněném. Zahajuji hlasování. Uzavírám. A přijato 46 hlasy. A nyní tu máme absolutorium zaplnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2015 a kompromis 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 1, ne, ne, přejdeme okamžitě k kompromisu 2, kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se přijato, Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že prověříme kompromis 3 a zahajuji hlasování k, o kompromisu 3. Uzavírám a přijato 34 hlasy. Návrh 9 a 10 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 4, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní elektronické hlasování o návrhu stanoviska takto obměněném. Otevírám, zahájí hlasování. A, takže 43 hlasů pro, takže přijato. A nyní tu máme návrh stanoviska o provádění Evropského fondu pro strategické investice. To je fond EFSI. A začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme návrh 12. Zahajuji hlasování, uzavírám. A přijato o dva hlasy. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme prověřit. Třináctku zahají hlasování. Uzavírám. Máme tu nějaký problém? Ano, počkáme na kolegyni, když si pospíšíte, můžete něco ovlivnit. Takže začneme ještě jednou. Hlasujeme o návrhu 13. A, takže ještě jednou zmáčkněte tlačítko, uzavírám hlasování. Ano, a zamítnu to. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 15. Ten padá. Nepadá, takže hlasujeme o 15. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 17. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 29, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 31, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 33, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 38, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 19, kdo je pro, ne, předsedkyně se omlouvá. Návrh 50, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Na ní návrh 61, Kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 74, kdo je pro, Kompromis 11. Kompromis 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh 89, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 90, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 91, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 100, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 101, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 102, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní návrh stanoviska takto obměněného. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji nyní. Uzavírám hlasování. A přijato 41 hlasy. Děkuji vám. Děkuji a tím se dostáváme eh, k dalšímu bodu. A to je návrh stanoviska k návrhu směrnice o přeshraniční výměře, výměně eh, mezi EU a tak dále a tak dále. Helga Stevens a budeme hlasovat o eh, pozměňovacím návrhu 2, 22 a 21. Ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Stačili eh, se? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Stačili se? Schváleno. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Stačili se? Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 4 a 26. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno, 27, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, 28, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, poznací návrhy 5 a 29, 30 a 31, Je to pouze tento jeden? Takže o třicítce budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Třicet jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 35. Ne, jdeme přímo k 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Poznací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 8 pro? Proti? Zdrželi se. Musíme ověřit osmičku. A tímto hlasování zahajuji a Nyní ho končím a je to zamítnuto 31 hlasy. Eh, dále poslanecí návrh pro, proti, drželi se schváleno a musíme ověřit poslanecí návrh 9. Zahajuji hlasování. A nyní končím hlasování a je to schváleno 27 hlasy. Úvodní ustanovení, poznací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poznací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poznací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Poznací návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď budeme hlasovat o celém návrhu, tak jak byl pozměněn. A to jmenovitě eh, zahajuji hlasování a končím hlasováním. Schváleno 49 hlasů hlasovalo pro. A nyní se přesuneme ke zprávě Helgi. Pardon. Máme tady eh, směrnici o užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a tak dále. Opět eh, navrhovatelka Helga Stevens a začneme kompromisem A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis P. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se schváleno. 34. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout Poslanecký návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecký návrh 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout Poslanecký návrh 37, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poslanecký návrh 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit desítku úvodní ustanovení, nebo pardon, citace a zahajuji hlasování a Končím hlasování. Schváleno 28 hlasy. Usnesení návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis D, pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Usnesení návrh 2, 16 a 17 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis F, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Poznací návrh 5, 26 a 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska, tak jak bylo pozměněno. A nyní zahajuji hlasování. A končím hlasování. A 49 hlasy byl návrh schválen. A Is that all? Okay, that was the voting uh, session. And... Tím je hlasování u konce. Hmm.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 Budeme se zabývat eh, karcinogeny a mutageny při práci. Mění se tím eh, směrnice 2004-37 ES. Nejprve několik eh, slov úvodem, protože já jsem zpravodajkou této zprávy. Nejprve bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za tvrdou práci a za no, pozměňovací návrhy, které jsou obecně konstruktivní. Vím, že tato práce není snadná, protože má technickou povahu a, a je tady mnoho silných hlasů, které třeba se ubírají úplně odlišným směrem, takže já děkuji všem, kteří podpořili mé pozměňovací návrhy. Bylo jich poměrně eh, mnoho z vás, kteří mě podpořili a Chtěla bych poděkovat eh, za podporu při rozšíření působnosti. Vím, že je tady aktivní opozice, ale tady jde o to, že pracující nejsou dostatečně chráněni před těmito látkami a eh, směr, příslušná směrnice a ty limitní hodnoty tam eh, nejsou závazné a pracující nejsou dostatečně chráněni, nejsou Eh, tedy informováni. A my tady musíme samozřejmě chránit také těhotné ženy, ale nejenom tady těhotné ženy, ale i muže. Eh, tady jde asi o 3 miliony eh, pracovníků, jde o jejich reproduktivní zdraví a pokud, kdyby ta změna nebyla nezbytná, tak um, Eh, bychom neviděli zlepšení ve Francii nebo jinde, kde vlastně eh, přijali závazné hodnoty eh, pro tyto toxické látky s tímto účinkem. Kdybychom se dohodli na tomto tématu a zrevidovali to, tak bychom mohli upravit později ještě věci na technické úrovni Tady mám článek, kde je reportáž v deníku Evropské unie a tady jde o to, jak to ošetřil o Nizozemsko, kde byla určitá továrna, kde hm, vlastně začali bojovat proti těmto věcem. Bylo to v případě DuPont, kde došlo Eh, k tomu, že bylo mnoho dětí, které se narodily s postižením v souvislosti s vystavením těmito látkami a šlo o, o vystavení chemickým látkám v této továrně. Dále bych eh, chtěla ujistit ty z vás, kteří předložili pozměňovací návrhy v tom, že se pokusíme vám vyjít vstříc. Máme vyvážené pozací návrhy, které se snaží zohlednit pohledy zúčastněných stran. My se nad tím zamyslíme. Tento výbor samozřejmě chce vycházet eh, při tvorbě politik z důkazů, a faktů, ale tyto limity a ty limitní hodnoty, tam nejde pouze o to, eh, na jaké úrovni mohou být ty látky považovány za vědecky bezpečné, jak komise eh, uvedla na posledním zasedání, k tomuto tématu. Jediný způsob, jak zajistit bezpečnost, by znamenal zavřít všechny továrny, kde se používají tyto látky a to není realistické a to mám eh, právě na mysli. My jsme realistický výbor, eh, i když angažovaný. Limitní hodnoty eh, zohledňují veřejnost a společnost, společnosti eh, faktory a my zkrátka musíme respektovat eh, všechny tyto strany. Já si myslím, že nesmírně důležité připomenout si, že ty osoby, které byly eh, vystaveny na pracovišti těmto látkám a mají rakovinu, tak zkrátka nám zasílají dopisy a v posledních měsících se na nás obrátili i ti, kteří mají eh, velké peníze, ale my máme zodpovědnost i pro ty eh, malé eh, nebo obyčejné lidi, kteří zkrátka jsou nemocní nebo jim hrozí onemocnění. A my máme možná ještě větší zodpovědnost vůči těmto lidem. Naslouchat všem stranám neznamená, že musíte se všemi souhlasit. To je politické rozhodnutí, které nakonec musíme učinit. A předtím, než dám slovo stínovým zpravodajům, tak bych eh, chtěla zmínit nové eh, látky, které prezentovala komise. Komise eh, pokračuje ve své práci, já si myslím, že to je dobré, ale musím říci, že jsem překvapena. My už jsme na tomto výboře hovořili o tom, Vlastně eh, ten nový eh, balíček, který předkládají, je méně ambiciozní než ten eh, předchozí a, a hmm, bylo řečeno, že nyní bude pokryto dvakrát tolik látek, než to bylo předtím, že tam budou uh, i třeba uh, dýzlové splodiny a tak dále. A já bych chtěla vyzvat komisi, aby pokračovala v ambiciozním programu a zabývala se dalšími látkami. Myslím si, že teď mohu přenechat slovo stínovým zpravodajům a možná, eh, že pan Roland by si mohl vzít slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to opravdu komplikované téma a nesmírně důležité. Je to téma důležité pro pracovníky a jejich zdraví a je to důležité také pro podniky. A já si myslím, že důležité eh, je tady obrátit se nebo zahrnout do toho i sociální partnery. A ty je potřeba také zohledňovat. Politika ochrany pracovníků musí být co nejambicioznější, ale zároveň je potřeba, aby bylo, aby, aby bylo možné tyto pravidla uplatňovat v praxi, protože jinak to k ničemu nepovede. Musíme tedy nalézt eh, rovnováhu, která není vždy jednoduchá. Eh, v pozměňovacím návrhu, eh, který jsem předložil, jsem se opíral o práci vědeckého výboru a také poradního výboru pro zdraví a bezpečnost při práci. Tam zasedají sociální partneři i zástupci členských států. Bylo by to jednoduché, kdyby pokaždé e, byla schoda mezi vědci a sociálními partnery, ale bohužel e, jsou tady rozpory v rámci vědecké obce, ale i rozpory mezi sociálními partnery v některých věcech. Což znamená, že my e, musíme potom složitě, nebo je složité předkládat eh, něco, když nemáme schodu mezi těmito aktéry. A um, já bych si přála, abychom to rozšířili o reprotoxiny. To je velmi důležité a um, členské země v tom také již pokročily. Naše věc je složitá. Složitá je zde i věc eh, Eh, dřevného prachu a tady mám stejný názor jako vědecký výbor, který říká, že není potřeba eh, rozlišovat prach z měkkého a tvrdého dřeva. V mnoha státech eh, toto rozlišování už neexistuje, ale tady samozřejmě se liší názor vědecké obce a sociálních partnerů, takže tady bych navrhoval, abychom vyhověli názoru sociálních partnerů, pokud je o hodnotu ty 3 miligramy, ale Eh, po pěti letech by to mělo být zrevidováno, tak abychom se přiblížili té žádoucí hodnotě nebo té hodnotě, kterou si přejí eh, vědci. Eh, tady se to samozřejmě vyvíjí, přichází nové produkty, nové molekuly, každý týden, každý měsíc a je potřeba, abychom my byli schopni držet s tím krok. A pokud jde o chrom 6, valentní chrom, tak tady také je potřeba obrátit se na radu, protože asi deset zemí se k tomu vyjádřilo, já to stanovisko stílim. Pokud jde o krystalický oxid e, křemičitý, tak e, tady existovala určitá dohoda, která byla v podstatě dobrá a já si myslím, že když se partneři v terénu v praxi dohodnou, tak my bychom se měli té dohodě e, držet a tam je 1 e, mg na metr krychlový, ale samozřejmě musíme i mít podpůrná opatření, e, osvědčené postupy v této oblasti a tak dále, abychom zabránili negativním dopadům na zaměstnance. Pak jsou tady určité návrhy, eh, které by si eh, přáli, aby Evropská komise sama o těchto eh, limitech rozhodovala prostřednictvím delegovaných aktů. Já s tím nemohu souhlasit. Tady v textu je uvedeno, že akty, delegované akty se mají vyjadřovat k nezásadním věcem, ale toto jsou opravdu zásadní záležitosti a já už se nebudu vyjadřovat eh, k té eh, druhé, druhé eh, verzi návrhu komise, ale musím také říci, že jsem byl velmi zklamán, protože jsem očekával od komise více návrhů a, my víme, že tady budou další etapy, ale ty věci jsou propojené a jak tady nastavíme ambice v tomto textu, to potom ovlivní i ty další fáze, a to, co přijde od komise. V každém případě já bych si přál eh, být k dispozici všem, eh, k diskuzi, protože je to velmi složité a nesmíme to zjednodušovat v diskuzi. A jsem v každém případě přesvědčen, eh, že se stínovými zpravodaji a s paní předsedkyní odvedeme efektivní práci, protože toto je velmi Eh, konkrétní věc a musíme zareagovat na obavy lidí, zaměstnanců, podniků a je potřeba, abychom nakonec eh, dospěli k ambiciozní dohodě s radou, protože tady už asi deset let se to nikam neposunulo. Thank you. Děkuji vám a nyní paní McIntyre, která je stínovou zpravodajkou za EKR, ale není přítomna. Pan Hock. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní McIntyre se omlouvá za svoji nepřítomnost a požádala mě, abych přednesl její stanovisko. Navrhli jsme zde, eh, máme zde jiné návrhy limitů. Komise kontrolovala limitní hodnoty a trvalo to celou řadu let. A tyto limitní hodnoty musí být vždy přiměřené a musí se opírat o vědecký výzkum já, respektive kolegyně McIntyre, je na toho názoru, že bychom se měli vyvarovat toho, aby se zde navrhovaly eh, takové limity expozice, které nebudou realizovatelné. Například pozměňovací návrh 22, krystalický oxid křemičitý. Zde se navrhuje hodnota 0,05 mg na metr krychlový. To je číslo, které nelze skutečně prosadit neexistují ani eh, měřící technologie, které by byly schopné měřit takovouto nízkou hladinu. Takže toto je nerealistické. Další záležitosti jsou chemické látky, které jsou reprotoxické. Panuje vůle, aby se expozice vůči těmto látkám snížila a to tím, že bude minimalizována doba expozice. Jde tedy o to, aby zde byla dosažena pokud možno nízká míra expozice takovýmto látkám. A Evropská komise by samozřejmě měla motivovat eh, podniky k tomu, aby dosahovaly co nejnižší míry expozice. Nicméně zde nemůžeme navrhovat záležitosti a limity expozice, které budou tak nízké, že nebude možné je realisticky prosazovat. Už máme určité předpisy, které chrání pracovníky. A teď jde jenom o to, aby se ta doba expozice minimalizovala. Pokud to všem provedeme takováto omezení pro všechny pracovníky, tak by bylo zapotřebí nejprve provést preventivní lékařské prohlídky. A to je naprosto nerealistické. To by znamenalo příliš velkou zátěž pro naše zdravotnické systémy. Směrnice se zde soustředí na prevenci tak je to uvedené v bodech odůvodnění. Ale já nevím, jak je možné toto realisticky prosazovat. Provádění měření na tak nízkých úrovních, tedy tam, kde jde jenom o reziduální expozici, to opravdu je nereálné a proto si myslím, že to není realizovatelné. Děkuji. Děkuji vám. Renáta Weber, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Asi se shodneme všichni, že téma této diskuze je nesmírně důležité. Protože co je nejdůležitější je bránit tomu, aby lidé onemocněli. A to je důležitější, ta prevence, než eh, potom to poskytování specializovaných systémů. Ale dovolte mi, abych nahlížela na tuto problematiku také z pohledu takzvaného better regulation, lepšího vytváření regulativních norem, protože už je to určité období, které uplynulo, které dobré bychom provedli revizi, zvláště když Vidíme, že zde dochází k tak velké míře vědeckého pokroku. A zároveň musíme také pohlížet na ten fakt, že komise nám zde předkládá tři různé balíčky. Chápeme potřebu eh, provádění vědeckých analýz dopadu, ale zároveň je důležité, abychom také pohlíželi na situaci, na realitu, protože byla provedena celá řada dalších studií prostřednictvím mm, eh, financí ze strany komise. Takže better regulation možná znamená i to, že se nebudou na jednu a tutéž věc vydávat peníze dvojmo nebo trojmo, zvláště na jednu a tuž evaluaci. jsem toho názoru, že v Evropském parlamentu panuje široká podpora myšlence rozšířit rozsah působnosti. Ano, je pravda, že když si prohlédneme pozměňovací návrhy, tak celá řada z nich je e, v souladu se situací v jednotlivých zemích, kde někde panují vyšší standardy, někde jsou ty standardy nižší, takže v rámci vyjednávání eh, budeme muset nějakým způsobem najít schodu. Zdá se mi to tak, že aspoň dosud je zde velká eh, podpora eh, v zavedení reprotoxických látek do směrnice. A pokud se nepletu, tak zda se zde hovoříme o vědeckých eh, důkazech a dokladech. Ty reprotoxiny, které jsou karcinogenní, už jsou vlastně zahrnuty v rámci těch karcinogenů. Nicméně, cokoliv, co je provedeno ve prospěch zaměstnanců a pracovníků je důležité zařadit. A jeden aspekt, který je také velice důležitý v této souvislosti, je implementace tohoto standardu. Tedy nemít tyto normy jenom někde na papíře, ale opravdu také eh, dbát na tu možnost praktické implementace. A v této souvislosti e, nejspíše budeme muset ještě vyjednávat v rámci dojednávání, projednávání pozměňovacích návrhů. Je zde jeden aspekt, u kterého, no nemohu říct, že bych o něm nebyla přesvědčená, ale nevím, nakolik to funguje. Týká se to toho průběžného dohledu, průběžného monitoringu zdraví zaměstnanců, i když už eh, nepracují na stejném pracovišti. Protože pokud se jejich zdravotní stav zhorší, tak se to projeví až třeba později. Takže nakolik je to realistické, že zaměstnavatele, že podniky se budou starat o tento průběžný dohled a monitoring a nebo nakolik to chápat jako součást veřejného zdravotnictví a budou to jednotlivé státy, které budou mít nastavené mechanismy pro to, aby se kontroloval zdravotní stav těch bývalých zaměstnanců. Doufám, že všechny tyto záležitosti si vyjasníme, až se setkáme eh, na diskusi o pozměňovacích návrzích. Pokusíme se sestavit kompromisní návrhy protože já sama nevím, jak vysvětlit své politické skupině některá témata, která ani mě nejsou tak úplně jasná. Nicméně musíme zde v této směrnici pokročit dále, to je důležité. Děkuji vám. Děkuji. Patrik Lejarik z stínový zpravodaj za GUE NGL. Není zde přítomen, zastupuje ho někdo? Nezastupuje. Takže Karima Deli za zelené. Máme ji tady? Stínovou zpravodajku? Nemáme. Ale Laura Agiatu samozřejmě je. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, nebylo to snadné zde eh, trvalým a účinným způsobem pracovat na této problematice, protože ta změna směrnice má vlastně tři cíle. Příloha jedna, kde se měly zohlednit ty pracovní činnosti, které přichází do styku s krystalickým oxidem křemičitým a měly se zde tedy nastavit limity expozic se podle přílohy 3. Ale i v tomto případě nastávaly určité problémy. Zvláště tady chybí určitý způsob, jak celou záležitost ošetřit trvalým způsobem. Například v takových keramičkách se jedná o konkrétní problém, protože každý výrobek eh, v rámci jehož výroby No, každý výrobek, který obsahuje krystalický oxid křemičitý, se musí vyrábět, kdy tato látka je vlastně přepravována třeba i na velkých eh, pásech a uvolňuje se potom do okolí. Snažíme se um, najít řešení, ale například nějakým způsobem udělat uzavřené prostory kolem těchto eh, pásů, tak to je nepřijatelné pro podniky. Oni proto také neobdrží žádné dotace takže by to znamenalo obrovské náklady. Já jsem se snažila navrhnout eh, trvalé udržitelné řešení, kdy například by tedy pracovníci měli povinnost eh, nosit ochranné osobní pomůcky, pokud to prostě pro podnik eh, není finančně únosné a nedostanou dotace, tak alespoň ta ochrana před karcinogenními látkami by se měla řešit prostřednictvím OOP jednotlivých pracovníků. Možná, že se tím zabývali i další kolegové, ale já jsem to v té směrnici nikdy neviděla, tu tématiku osobních ochranných pomůcek. Například v případě asbestu. Tam tomu bylo tak, že ženy, že umíraly ženy těch pracovníků, protože byly v permanentním kontaktu se svými manželi, kteří se nechránili těmi osobními ochrannými pomůckami. A kdybychom tehdy eh, prováděli dostatečnou osvětu a bývali bychom zavedli povinné nošení OOP, tak jsme možná mohli jejich životy zachránit. a potom dřevní prach a chlor vinyl a zde přizpůsobení novým eh, vědeckým poznatkům. Hlavně šlo o eh, ten eh, prach z tvrdých dřev a vinylchlorid. máme doporučení z roku 2003 a že by se tedy měly tyto limity eh, případně upravit. Potom příloha 3 směrnice, tam by měly být další eh, limity pro karcinogenní látky. Ale tam vlastně se to vzdalo v polovině Nakonec se zde jedná o 10 látek, přičemž bylo mm, zjištěno další látky a komise navrhuje také ještě ten seznam rozšířit. Takže domnívám se, že bychom měli provádět zde opravdu eh, proveditelná řešení pro zaměstnance. Ale samozřejmě se také postarat o to, aby podniky ekonomicky mohly přežít, pokud mají problémy. A potom třeba také šetřit i ochraně zdraví, v oblasti ochrany zdraví při práci. A pak je to otázka, jak můžeme obecně chránit zdraví. Někdy stačí dostatečná světa. Chybí také epidemiologické studie, které by nám pomohly prostě lépe chápat, co se vlastně děje v těch cílových skupinách. Tyto studie jsou nezbytné k tomu, abychom analyzovali dopady. Třeba asbest. V případě asbestu se nekontrolovalo dostatečně ani potom například, eh, jak se léčila ta asbestoza, vlastně se evidovaly nebo zohledňovaly jenom onemocnění plic, ale ne jiné formy rakoviny, které ale také souvisejí s expozicí asbestu. Takže potřebujeme další epidemiologické studie. A může z nich vyplynout celá nová situace protože není to jenom silikóza, která je způsobena ehm, křemíkem, ale jsou i jiné patologie. A zde lze udělat více v oblasti prevence i léčby osob, které onemocní nyní. A pak také ten přechod k lepším postupům. By to celé bylo trvalé, ale také účinné. Čekala jsem, že komise nebude postupovat po jednotlivých krůčcích, ale komplexněji, protože nemůžeme chránit zdraví jen tak po krůčcích. Je třeba zohlednit to, že k expozici eh, karcinogenním látkám můžou vzniknout i jiné druhy rakoviny. A my chceme ty karcinogenní látky obecně odstranit. Každá karcinogenní látka, kterou dnes zakážeme, bude pravděpodobně nahrazena látkou jinou, která není škodlivá. A dokud se tyto látky používají, musíme chránit zaměstnance. Pan Milan. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, zdá se, tak jak se pokračuje v práci na této věci, že se objevuje stále více bodů, které bychom měli vyjasnit zde i v těch následujících textech. Původní text naší práce, nebo záměr naší práce, bylo dát stanovisko, ale zdá se, že v tuto chvíli je tady celý e, řetěz priorit. E, hlavní priorita je samozřejmě um, nahradit uh, kancerogenní um, látky ve většině evropských zemí a pokud nebude možné je nahradit, tak je potřeba jako druhou prioritu si postavit ochranu zaměstnanců a za třetí uh, uh, tady jsou míry vystavení, um, ale zdá se, že i slabé dávky mohou být kancerogenní a e, jsou tady e, velmi často choroby, které jsou vyvolány mnoha faktory a, e, to se objevuje stále častěji, protože jsou tady profesní choroby v mnoha zemích, kde se to vlastně rozpoznalo. A proto se zdálo, že je potřeba text rozšířit vy jste tedy pokračovala, eh, chtěla jste, aby se to rozšířilo o reprotoxické látky eh, a naše skupina proti tomu není, eh, protože v národních nomenklaturách na to spojení eh, kancerogenní látky a reprotoxické látky je jasné, eh, i když z vědeckého pohledu eh, to není něco, co by bylo jasně prokázáno, protože tam, kde může být reprotoxické riziko, tak tam vlastně není stejné riziko a nutná doba vystavení pro vznik choroby jako u kancerogenních látek. Takže máme tady velký problém, je to velmi technické a, a expertízy, které nám byly předložily. Tady samozřejmě jsou mnohé a my bychom jim velmi často chtěli vyhovět nebo držet se jich Další věc, kterou si přála naše skupina, je, aby tady byl princip eh, předběžné opatrnosti, tedy abychom pravidelně revidovali ty látky, které nebudou na seznamu, eh, který navrhuje zpráva a my jsme jich navrhli asi šest nebo sedm ehm, asi tři skupiny produktů, které jsou označovány za kancerogenní v některých zemích v Evropě. Tam jsou jasně eh, uvedeny v těch budoucích zprávách nebo se předjímá, že budou v těch budoucích zprávách. Takže tam eh, bychom to také chtěli rozšířit, ale jinak nám problémy eh, působí zejména ty limity, eh, protože se zadá, že měření nejsou stejná ve všech zemích a některé hodnoty eh, nejsou jednoznačné nebo nemůžeme se spolehnout na to, že ty údaje jsou srovnatelné mezi členskými eh, státy. A proto eh, se to protahuje a je s tím spojeno mnoho pracovních míst. A nejenom v Evropě. Když se podíváme na problém tvrdého dřeva a mm, teď, jak se tam řeší i to měkké dřevo, tak Tady eh, jde i o země mimo Evropu, které obchodují se dřevem, třeba Čína a naše pracovní místa, eh, kdybychom tady eh, ty všechny věci zohlednili, tak by byla velmi ohrožena, když zbytek světa to nedotržuje. a tady je opravdu potřeba se zamýšlet nad těmito aspekty. Je tady mnoho věcí, nad kterými budeme pracovat. Samozřejmě, že s vámi budeme spolupracovat a vyměňovat si informace. Myslím si, že ta práce bude plodná a naše role a zodpovědnost je veliká. Překvapuje mě eh, ovšem to, jak se to tady rozděluje. Malá jedna zpráva za druhou, změna za změnou. Možná, že by bylo moudřejší nejprve eh, ztratit 6 měsíců, abychom potom ošetřili všechny látky, které jsou zajímavé. Eh, ta druhá verze je v našich očích naprosto nedostatečná, stejně tak jako v očích ostatních skupin. Samozřejmě s vámi chceme spolupracovat a těšíme se na diskuzi. Děkuji. Thank you. Já vám děkuji, pan Bach, máte slovo. Děkuji. já bych se chtěl vyjádřit k návrhům komise, které eh, celkově nemohu eh, řádně zhodnotit. V tuto chvíli mi to nepřipadá příliš odvážné, eh, vyvolává to mnoho otázek, nevíme, co přesně ještě přijde, kdy to přijde, takže chybí mi tady jakási soudržnost eh, celé této záležitosti a provázanost. Rada je ještě zdrženlivější, takže eh, Mezi tím už jsme se dozvěděli, jaké je stanovisko rady a z tohoto důvodu si myslím, že my, Evropský parlament a vy jako předsedkyně spolu s několika stínovými zpravodaji jsme odvedli dobrou práci, to znamená, Evropský parlament tady uh, Eh, je velmi ambiciózní a odvážný a samozřejmě se musíme připravit na tvrdá vyjednávání. Pro mě osobně eh, je tato věc velmi podobná celému eh, tomu diesel skandálu, což znamená, my známe problematiku, víme, k jakým poškozením dochází, diskutuje se o hodnotách a o časem a vlastně přistupujeme na tom, že mezi tím mnoho lidí utrpí eh, poškození zdraví. Takže eh, toto, a tady se tomu říká jakési vedlejší eh, škody nebo poškození. A já si myslím, že to je opravdový skandál. Rozšíření působnosti na reprodukci Eh, reprotoxické látky, to si myslíme v pořádku. Eh, myslím si, eh, že do dnešního dne máme hodně vědeckých poznatků. Samozřejmě, že k tomu můžete přistupovat s emocemi, ale i z vědeckého hlediska a já si myslím, že toho bychom se my tady v parlamentu měli držet. My tady chceme Eh, vycházet z vědeckých posudků a studií eh, a, opíráme se o hodnoty, které v různých členských států existují, už jsou zavedené. A proto si myslím, že bychom se neměli nechat kritizovat eh, nebo neměli bychom si nechat předhazovat to, že to není možné, že to není realizovatelné. Některé členské státy mají poměrně vysoké standardy a já si myslím, že bychom udělali dobře, kdybychom se jich drželi. Děkuji. Thank you, Děkuji vám. Pan McKen, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já si myslím, že eh, tady všem jde o jedno a totéž. Chceme toho dosáhnout eh, co nejvíce a prosím, chápejte mě správně, já se tady nechci stavět proti paní zpravodajce, když v pozměňovacím návrhu 21 eh, k limitům eh, pro eh, žáru vzdorná vlákna chce další snížení hodnoty, která v důsledku bude mít úplně stejné zdravotní dopady jako jiná hodnota, která by ale nespůsobila vyšší náklady. Když tedy vidím, musíme to říct cynicky, pokud, pokud o vědecké údaje, tak eh, stejný počet úmrtí, tedy nula, a stejný stejné, stejné číslo těch e, jinak dotčených osob, že když ty výsledky zkrátka jsou úplně stejné, ale přesto by to celé stálo mnohem více milionů eur a podnikům a zaměstnavatelům by to, e, by to e, uvalilo další náklady tak eh, když je ta situace taková, tak prosím, abychom ty fakta zanalizovali proto, a tento faktor. Když máme stejné dopady na zdraví, tak bychom přece neměli komplikovat eh, situaci na pracovním trhu, neměli bychom ho přetěšovat. Jinak je to u všech těch otázek, které tady byly zcela právem vysloveny, eh, kde vnímáme, možnost dosáhnout vylepšení zdraví a tady prosím tedy paní zpravodajku, aby se nad tím ještě jednou zamyslela, zanalizovala to a pokud jde o bod 21, aby se rozhodla spíše pro tu alternativu 2 místo alternativu 3, e, protože dopady na zdraví jsou stejné. Možná to bude možné, já vám za to děkuji. Thank you. Uh, I can't... Děkuji. A nikdo další se nehlásí o slovo. Takže ještě několik připomínek, protože zatím jsme přesně nerozhodli, co předložíme komisi. vše, co navrhneme, tedy ty limity a látky, tak se už na pracovištích po světě nacházejí evropské země a stejně tak ve Spojených státech Já to nechci zacházet do detailu, ale není to, že bychom našli jenom nějaký náš vlastní seznam. My se snažíme eh, jak si držet krok, abychom nebyli někde na spodku toho listu, když se budeme srovnávat s ostatními. Tedy musíme být realisty Nemyslím si, že tady to bylo, eh, by bylo nějaký střed, když si všichni říkáme, že bychom měli být realisté. Přejeme si být v čele. A s těmi, s kterými se i z jiných částí světa srovnáváme ne být někde pozadu. Rozhodně nechceme být v tom srovnání někde dole. Opravdu si přejeme být alespoň uprostřed v tom srovnání. A zatím v té pozici nejsme. A proto, jak někteří tady poukázali, chceme vědět, proč tedy tady byly takové postoje ze strany komise. Bylo nám řečeno, že to bude několik těch souborů, se kterými budeme pojednávat. Komisi ještě ostatně slovo dáme, aby nám tedy o všech jejich plánech pověděla, o tom, jak chce být ambiciozní a zároveň realistou. Také v nadcházejících týdnech proběhne několik eh, setkání stínových zpravodajů. Přejeme si tedy být realisté, ale zároveň eh, požadujeme jasný postoj. A jak už to Evropa, prostě nemůžeme být někde dole na tom seznamu, když hlavně vidíme, jaká je ta situace pro evropské pracující a pro evropský pracovní trh a proč tolik Evropanů umírá z důvodu rakoviny, ke které přišli na pracovišti. Takže to je naše první diskuze. Myslím si, že jsme všichni víceméně na jedné lodi. A opravdu je to vysoce prioritní téma, které bychom měli projednávat v rámci těch pracovišť. A pokud mi ještě dovolíte, ráda bych nyní předala slovo komisi abychom od nich mohli dostat nějaká objasnění a možná tedy také i nám sdělí, jaká je jejich úroveň ambicí. Takže prosím, komise, máte slovo. Děkuji, paní a zpravodajko, vážení poslanci. Já bych vám v první řadě chtěla poděkovat za kvalitní práci a za vaše ambice a za vaši vůli chopit se tohoto tak důležitého tématu a pokročit s ním. Určitě eh, je, nás to ujišťuje, že si přejete tedy i sdílet naši ambici ochraňovat pracující, což je tedy jedna velice důležitá oblast. A na úvod možná jen stručně, pokud dovolíte, o tom, co se tu projednávalo. My si opravdu myslíme, že je důležité, aby se s tou první dávkou pokročilo vpřed, protože tato tématika již se na ní pracuje delší dobu, je to tak nějak cyklické, my se snažíme tedy aktualizovat a předkládat nové důkazy, jakmile budou k dispozici. A jakmile budou vědecké důkazy k dispozici, tak jsme povinni si vyslechnout také sociální partnery a poté provést hodnocení dopadu. A jak jste zmínila, to opravdu eh, potřebovává velkou dávku času, to znamená, my si přejeme postupovat rychle, ale nevždy je to možné. Ano, je důležité, abychom se zhodli na této dávce nyní a tedy na té povinnosti komise i nadále hodnotit, zda jsou tu nové důkazy a my už jsme začali tu uh, vlastně pravidelnou každodenní práci revize těch nových látek. Zmínili jste tu druhou dávku, která uh, neobsahuje všechny látky, o kterých jste si mysleli, že by tam měly být zastoupeny. No a důvod, proč tomu tak není, a opět potřebujeme opravdu kvalitní doklady, které podklady, které by byly projednány tripartitně i na výboru a podloženy hloubkovým zhodnocením. To jsou tedy naše povinnosti na úrovni komise a u některých těch látek toto nebylo možné a i nyní v lednu. U některých látek, vy jste zmínili diesel, tak eh, u jiných látek byla nejistota ohledně právní definice, ale myslím si, že zřejmě předložíme celý ten návrh detailněji v pozdější fázi ale ještě bych chtěla zdůraznit také přijetí sdělení o zdraví a bezpečnosti, které eh, bylo zveřejněno hned ten samý den jako ta druhá dávka 2. ledna a tam jsme si stanovili velice ambiciozní program. Chceme pokračovat i na té třetí dávce látek eh, na počátku roku 2018 bude zahrnovat více látek a také chceme doplnit tuto práci o jiné eh, chemické látky, které nezbytně nejsou karcinogenní, nicméně mají určité indikativní limitní hodnoty a ten návrh, což je návrh v rámci komitologie, by měl být připraven eh, poměrně brzy v nadcházejících měsících. No a ještě jednou doufám, že budeme mít možnost vám představit ten nový návrh později, ale v takovém komplexnějším, takovým komplexnějším způsobem. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Opravdu doufáme, že tomu tak bude. My opravdu s napětím na eh, to očekáváme. Vy jste si tady vyslechla tu naši diskuzi na úrovni výboru. My eh, na to nahlížíme prakticky. Jsme opravdu realisté, ale zároveň eh, jsme ambiciozní a myslíme si, že příliš mnoho Evropanů umírá protože jsou vystaveni chemickým látkám nebo prachům či jiným látkám na pracovišti. A proto tolik Evropanů umírá na rakovinu. Jako následek jejich práce. A Některé členské státy pak mají poměrně nízký počet takových případů. V jiných členských a co se týče legislativy, tedy některé členské státy ji uplatňují, jiné zase ne tak úplně. Některé země umožňují podnikům určité postupy, jiné ne. A ti, kteří mají, řekněme, ambicioznější eh, normy, pak nejsou jaksi na stejné pozici jako jiné státy, které je neuplatňují. Takže by bylo vhodné, abychom měli stejnou míru jak podpory, tak samozřejmě i norem. A pokud srovnáme, jaká je situace v jiných oblastech, třeba ve Spojených státech tam ta úroveň je samozřejmě vyšší. A mm, samozřejmě budeme na tom i nadále pracovat a pokusíme se zajistit eh, maximálně rozsáhlou podporu na úrovni výboru, tak abychom mohli dosáhnout toho cíle, který si přejeme a budeme samozřejmě v kontaktu s komisí a a naše eh, práce bude pokračovat v nadcházejících setkáních se stínovými zpravodaji a projednávání tohoto textu na úrovni výboru. Ještě než eh, tento bod pořadu jednání ukončíme, tak budeme pokračovat s dalším bodem a tím je digitalizace evropského průmyslu. Tady asi není tolik chemických látek, není tomu tak? Navrhovatelkou je paní Mariu Lauristin. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, ten dokument z Komise o digitalizaci evropského průmyslu je poměrně zastaralý. Byl eh, zveřejněn 19. dubna 2016 a ta zpráva je z výboru ITRE, je to řídící výbor. Nicméně, když se podíváme na ten komisní dokument, ten obsahuje 15 stránek a z nich pouze jedna a půl se věnuje eh, lidským zdrojům, a tedy lidem. A 13,5 stránek pojednává o technologiích, přístrojích, údajích a, a o této technické části. Takže z toho důvodu je velice důležité, aby náš výbor um, opravdu velmi přispěl tomu eh, té zprávě výboru ITRE. Z toho důvodu vypracováváme stanovisko a já jsem opravdu ráda, že mám tu čest být tady eh, zpravodajkou, protože digitální perspektiva evropské ekonomiky, to je něco, co mi leží na stroji. No i když je to v tom komisním dokumentu na stránce a půl, tak eh, v podstatě se jedná zejména o záležitosti jako vzdělání, potřeby o kvalifikované pracovní síle, ale již tam vůbec nic nezmiňuje sociální ochranu a nic takového jako to, co projednáváme s velkým důrazem tady na výboru. Takže v tom stanovisku navrhuji soustředit se na, násled, na tyto věci, tedy změnit charak, změna charakteru práce, potřeba zacílené reakce, vyřešit otázky zaměstnanosti, sociálních politik a také to, že je tady velký rozdíl mezi zeměmi a mezi regiony, co se týče úrovně digitalizace a také míra připravenosti pracujících, ale nejen pracujících, také spotřebitelů, podnikatelů, kteří se účastní na této digitální nové ekonomiky. Pak další uh, zajímavá diskuze o dopadu digitalizace na pracovní trh jako takový a na strukturu práce. A tady byly velice takové zelené předpovědi, že možná více než 40-50 pracovních míst zmizí, což není zas tak zelené, ale spíše stretující, tedy že se mění jaksi obsah té práce, předmět těch úkolů, té pozice jako taková, že možná to, ta práce se zachová, ale uh, ten způsob práce, to i vykonávání je jiné, takže je tu riziko nedostatečných eh, mír dovedností a podobně. No a když se podíváme na ty skupiny, eh, na které jsou nejvíce zacíleny ty změny, tak eh, zaznamenáme, že se jedná ve směs o ty skupiny pracujících s nejnižšími kvalifikacemi, což jako takové je již staví do nevýhody a to nové nabývání dovedností u nich je obtížné a to je velký problém. Pak eh, další problém, který přednášíme ve stanovisku, se týká sociální ochrany a to vše, co tu zaznělo dopoledne, tedy eh, měnící se charakter práce, to, co označujeme za prekérní druhy práce, všechny ty nové druhy práce, práce na základě platform a podobně což eh, zatím nemáme ještě úplně vyřešené z toho hlediska sociální ochrany. No a i ten sociální dialog v těchto oblastech je velice složitý. Takže my tady navrhujeme naše myšlenky za náš výbor a mm, myslím, že to tady říkáme poměrně jasně a konkrétně. A pak určitě je tu problém se sociálními právy. Oni to nazývají rovná práva pro lidi eh, v různých segmentech pracovního trhu, co se týče digitální práce, protože když se zaměříte na novou generaci, která má vysoké digitální eh, schopnosti, kvalifikace, oni jsou opravdu mobilní, oni se jednoduše pohybují mezi zeměmi a nejen v EU, také do Ameriky, do Číny, pak se vracejí a podobně a vlastně ani nemyslí o, o jejich starším věku, o zdravotních problémech a o tom, co přejde přijde. Takže my jsme povinni zase nadnést i toto téma, to téma sociálních záruk, sociální ochrany těchto lidí, kteří zatím prostě se o to nezajímají a nestarají. A to je zase naše práce. A pak je tu problém těch dovedností odborného vzdělání, protože často otázka digitálních eh, dovedností může znít až příliš technicky, jako při znalosti počítačů, ale eh, v tom komisním dokumentu už jsou takové náznaky, jakože třeba ta velká data, tedy ta společnost, taková společná cesta, jak eh, řešit problémy. Eh, netýká už se to jenom veřejného sektoru nebo velkých vlád, ale i podniky, v podstatě zaměstnanců. Eh, dotkne se to všech sektorů. Všichni budou muset být připraveni používat ta velká data ale nemusí to být rozhodně zahrnuto v, eh, v nějakém kurikulu tady té generace, jako například znalosti jako třeba podnikového, podnikatelského vzdělání a podobně. Takže i na to je třeba se soustředit. A pak zase úplně nová oblast, eh, když eh, tu hovoříme, jako v, třeba v tom posledním bodu, tak eh, vlastně ta a zdraví a bezpečnost na pracovišti je to také napojeno na digitalizovanou práci protože eh, to se netýká jen fyzického zdraví. Tady to je napojeno na stres, neurologické, psychologické dopady eh, tohoto druhu práce a to jsou velice odlišné věci pro srovnávání, pro vyřešení, než eh, eh, řekněme ty standardní potíže. Tomu také musíme věnovat pozornost a zdůraznit to v našem stanovisku. Takže eh, ano, tento návrh stanoviska je velice stručný a z toho důvodu opravdu věřím, že kolegové z výboru budou aktivní a poskytnou nám pozměňovací návrhy a rozvinou určité myšlenky, které eh, tady zmiňuji jako takový návrh pro výbor ITRE a doufám, že budou i přesvědčivé pro kolegy z výboru ITRE. Pokusíme se tedy eh, zajistit dobrý výsledek, kvalitní eh, rozpravu ta lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je opravdu krátká, je to do 31. ledna, takže prosím vás, buďte aktivní a tímto eh, vás povzbuzuji se tomu tématu věnovat. První setkání stínových zpravodajů proběhne ve Štrasburku v úterý 14. února a další pak na začátku první týden v březnu 7 abychom byli opravdu připraveni předat to naše stanovisko e, výboru 3. březnový týden. Děkuji. Thank you, Madam Lauris. E, děkuji, paní Lauristin. Nevidím tady stínového zpravodaj za EPP. Ne, ale je tady, už se hlásí e, paní Slověčka. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Hetman je stínovým zpravodajem, ale bohužel se nemohl dostavit. A já představím jeho stanovisko. Digitalizace průmyslu přináší mnoho pozitivních aspektů, více pracovních míst a mnohé další. PricewaterhouseCoopers v roce 2015 konstatoval, že příštích letech by zde mohlo dojít k, genera- k příjmu 150 miliard, které bude tato oblast generovat. Takže je tady velký potenciál, přesto je tady mnoho problémů a překážek, které nám znemožňují vytěžit celý tento potenciál. 60 velkých a 90 malých a středních podniků se donívá, že naráží na překážky a problémy. Polovina eh, zaměstnanců se donívá, že nemají dostatečné kvalifikace na poli eh, digitálního hospodářství. Ten tlak je velmi velký, velmi silný a já si myslím, že rozdíly mezi námi a USA se budou ještě prohlubovat. Minulý rok kolega Hetman navštívil seminář, kde se srovnávalo hospodářství USA a Evropy, srovnávala se mentalita a nám bylo vyčítáno, že jsme digitalizaci nebrali dostatečně vážně, že ji nebereme vážně a tím vlastně oslabujeme naše šance v této soutěži. Takže musíme změnit naši mentalitu tak, abychom byli schopni lépe využít příležitosti spojené s digitalizací. Musíme nabývat nové kvalifikace. Pracovníci musí být eh, flexibilnější, ale musí mít také možnost svou kvalifikaci posílit. Pokud jde o digitalizaci průmyslu, musíme říci, že jak členské státy, tak Evropská unie, Evropská komise musí splnit svou úlohu a Jde také o soft skills. Tyto dovednosti musí být také osvojeny. A to již, a musí to začít již od uh, raného věku, ve školách. Myslím si, že digitalizace neznamená ohrožení pro pracovní trh. Pokud eh, ten problém uchopíme za správný konec, tak to může být velká příležitost. Kolega Hetman předloží pozměňovací návrhy, které se budou ubírat tímto směrem. Děkuji. Děkuji. EKR, pan Zlotowski. Thank you, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przygotowanie tego tekstu. Děkuji za přípravu tohoto textu. To téma je nesmírně důležité a neomezuje se pouze na výhody digitalizace. Každá zásadní změna, stejně tak jako tato revoluce, samozřejmě znamená i určitou hrozbu pro pracovní trh. Na to musíme upozorňovat a ty hrozby odstraňovat. A to je úkolem tohoto výboru. Digitální revoluce neznamená pouze nové komunikační nástroje nebo nástroje e, zábavy, ale Eh, znamená to také prostor pro novou ekonomickou aktivitu. Ehm. A dnes potřebujeme také digitální dovednosti a to souvisí tedy s problematikou vzdělávání. Ti, kteří se připravují na práci ve školách nebo na odborných učilištích, tak by, tam by to mělo být zohledněno. A samozřejmě jde také o školení lidí, kteří již pracují. A, a tady to školení pracovníků by mělo být přizpůsobeno digitální revoluci. O to se musíme postarat. Jsem potěšen, že v tomto stanovisku byly tyto věci zmíněny. Vzdělávání má velký význam pro pracovní trh a vylučování v eh, digitální oblasti, k tomu nesmí docházet. Ti, kdo nemají tyto dovednosti, eh, tak by neměli být eh, znevýhodňováni a proto musíme technologické rozdíly mezi nebo znalosti, eh, ty by měly být dorovnávány u zaměstnanců. Uvedu jeden příklad, a to je vznik nových eh, business modelů, které vychází z digitálních platform a nebo digitálních aplikací, eh, například v oblasti cestovního ruchu. Když se objevují tyto aplikace, tak to přispívá k vzniku nových reakcí a tam je snaha se přizpůsobit platným eh, pravidlům. Tato reakce vedla k tomu, že rozhodnutí spotřebitelů a zprávy se od sebe odchýlila, ale my potřebujeme flexibilitu. pokud jde o pracovní nástroje. Samozřejmě normy ochrany práce a základní práva, jako je právo na odpočinek a další věci, to nesmíme podkopávat, ale potřebujeme jasnou definici těchto potřeb a potřeb trhu v souvislosti s digitalizací hospodářství. Potenciál těchto nástrojů, eh, například pokud jde o práci na dálku, eh, například u lidí, kteří vychovávají děti, musí být, eh, to musí být zohledněno. Tím můžeme zabránit vyloučení těchto osob. Přístup k digitálním nástrojům je důležitý stejně jako přístup k internetu a tady jsou právě rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a eh, regiony. Zejména na venkově je to výzva, kterou lze překonat pouze investicemi. potřebujeme mít dobré podmínky, protože jinak je těžké podnítit investory k investicím. A já vám tady své myšlenky předložím ve formě pozněvacích návrhů a už se těším na spolupráci. Děkuji. Děkuji a za Alde si vyslechneme e, dalšího řečníka. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní eh, zpravodajce Lauristin za to, že předložila návrh zprávy. Já si myslím, že to je dobrý základ pro naši práci. Jsem nový v tomto eh, výboru a mm, mm, Omluvte mě tedy, prosím, jestli budu opakovat něco z toho, co tady již zasnělo, ale myslím si, eh, že bych měl zdůraznit, že vítám možnosti digitalizace, měnit věci, protože to přináší obrovský potenciál, může se zvýšit prosperita, růst a konkurenceschopnost. Já samozřejmě rozumím tomu, že to přináší určité výzvy, například pokud je o organizaci práce, já samozřejmě to to nezastírám, uvědomuji si to, ale já bych e, chtěl upozornit na to, že je tady i příležitost vytvářet velký počet pracovních míst v Evropě. Ve Švédsku, ze kterého pocházím, e, toto e, vytváří růst, a podněcuje to e, vznik pracovních míst a přináší to prosperitu. Já si myslím, že je na čase, abychom začali e, ten, to, to, to, vlastně průmysl e, vést k tomu, aby využil potenciál digitalizace a zvládal ty výzvy a tím zaručoval kvalitní pracovní místa. Uvedu příklad potenciálu třeba elektronické komunikace i v, ve slavém scénáriu se může očekávat nárůst o 2 miliony pracovních míst do roku 2020 a většina těchto pracovních míst by vznikla ve formě startupů. A já bych eh, ještě zmínil liberální náhled na tento text eh, v konkrétních odstavcích. Odstavec 2, koncept eh, obecného přístupu k otevřenému internetu. Podle mého názoru by to mělo eh, být trochu zmírněno na nějakou prakticky proveditelnou úroveň. Pokud je odstavec 3, tak přílišná regulace a úprava politik, to by samozřejmě mělo být řečeno, všechno řečeno, ale musíme si uvědomovat i negat, nejenom negativní dopady, ale i pozitivní dopady. Tedy, kde bychom měli digitalizaci posílit, nejenom je omezovat. Odstavec 5 vyjasnění právní situace pracovníků platform. Já to nemůžu podporovat eh, tak, jak je to naformulováno, protože v mé zemi, ve Švédsku, eh, tam jsme vlastně příkladem v oblasti digitální ekonomiky a já opravdu eh, věřím v podpůrné reformy, kde se odstraňují bariéry pro podniky a konkurenceschopnější pracovní sílu. Já samozřejmě nepřehlížím ten problém, vnímám ho a chápu Eh, chápu všechny tyto názory, ale chtěl bych upozornit na ten problém z opačného pohledu. Takže si myslím, že bychom měli vyzvat členské státy, aby to nařízení nebo regulaci, pokud jde o svobodu stružování a kolektivní eh, dohody a tak dále, eh, aby, aby to zaručili. Eh, ale to může zaručit pouze někdo, kdo to může provádět a implementovat. To jsou příliš důležitá práva, abychom je ponechali na nějaké úrovni, kde to opravdu je nerealizovatelné. Někdo, kdo bude mít možnost to implementovat a zaručit, eh, ten by, ten by se o to měl postarat, někdo by za to měl být tady zodpovědný. My, ALDE, eh, jsme někdy až příliš pro evropští ale já si myslím, že toto, co je tady napsáno, nemůžeme na evropské úrovni zaručit. Potom odstavec 7, tady bych eh, rád zmínil, eh, že digitalizace nepřináší pouze rizika, ale také výhody. Už tady zaznělo, že flexibilita, mobilita a práce na dálku znamenají eh, mnohé příležitosti. A pokud jde o ty problémy, které to vytváří, tak Eh, to vytváří i příležitosti a na ty musíme také upozornit. Potom závěrem eh, bych řekl, že předložíme pozměňovací návrhy, eh, kde se pokusíme dosáhnout toho, co jsem tady nastínil. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní paní López Bermejo za GUNGL, e prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zajistit eh, nějakou sociálně spravedlnější tranzici, to si vyžaduje adaptovat evropskou legislativu, aby se zajistili, že ty nové formy práce v digitální éře budou pokryty také pracovní legislativou. To si vyžaduje konkrétní analýzu o podmínkách práce a o tom, že jsou k dispozici pracující. Smluvní vztahy musí obsahovat tedy eh, jasné vztahy. Má to dopady na zdraví, na bezpečnost na práci, je tu potřeba rozšiřovat základní práva, jako je kolektivní vyjednávání, právo na stávku na všechny pracující. Také to dále vyžaduje, abychom věnovali čas určité reflexi o budoucnosti práce, o vzdělávání v digitální oblasti a rozdělení práce. A, a to jsou tedy návrhy z naší strany. Na závěr, myslím si, že návrhy zpravodajky paní Lauristin, ve kterých uznává také e, váhu sociálních partnerů, jde dobrým směrem a doufám, že tato plodná práce bude pokračovat i v nadcházejících týdnech. My se té práce určitě zúčastníme a přispějeme pozměňovacími návrhy. Děkuji. The Greens. A zelené tady zastupuje kdo? Karimu Deli tady nevidím. Takže zelené zde někdo. Zastupuje za EFDD také někdo a za ANF e také někdo. Což tedy znamená, že dostane slovo komise. A Paní Jazověckou jsem přehlédla. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi také okomentovat toto téma z mého pohledu. Z pohledu digitalizace průmyslu také evropské státy mají rozdílnou úroveň připravenosti na tuto digitalizaci. A abychom se vyhnuli té situaci, o níž hovořila paní zpravodajka, že je to nějaká hrozba pro nějakých 40 eh, povolání nebo vykonávaných prací v EU. A aby se to eh, znělo v šanci pro celou EU, tak bychom měli identifikovat, které mm, profese budou mizet jako první v důsledku digitalizace. A nejenom takové, při nich se vykonávají jednoduché činnosti, ale také to zdá pracovníci, kteří tyto činnost eh, vykonávají, nakolik jsou připraveni, schopni změnit své zaměstnání. My bychom měli digitalizaci využít, ale k tomu bychom potřebovali vědět, které profese se budou nejdynamičtěji rozvíjet tak, aby pracovníci, kteří přijdou um, o práci, také byli přáteli digitalizace a mm, tu agendu nových dovedností, tento evropský program bychom měli použít právě zde, protože vždy slycháváme, že Evropa na sebe přivolává jakési tsunami digitalizace a i pozorovatelé mimo EU říkají, že Evropa není připravená. Domnívám se, že bychom toto téma opravdu měli brát velice vážně. A už to zmiňovali kolegové, že už dnes ve vzdělávacím procesu ve školách bychom mladé lidi měli připravovat na to, aby bezpečněji používali internet a připravili se na novou epochu v průmyslu. Děkuji. Děkuji vám. Tak nyní bych vyzvala komisi, pokud chce nějakým způsobem zareagovat. Máte možnost. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ne, my nemáme vlastně žádné eh, poznámky a komentáře. Vzali jsme na vědomí to, co zde zaznělo a výrazně to také ladí s našimi obavami, které máme na straně komise. Děkuji. Paní Lauristin, poslední slovo. Děkuji. Dovolte mi poděkovat všem stínovým zpravodajům i dalším zájemcům o tuto problematiku a spolupráci, protože je opravdu důležité, aby náš výbor zde také poskytl vlastní vstupy. Možná bych zareagovala na to, co zde zaznělo od stínových zpravodajů ALDE a téma univerzálního přístupu v naší zemi v Estonsku. Švédské banky výrazně přispěly k univerzálnímu přístupu, protože v podstatě zlikvidovali pobočky v malých vesnicích a vzdálených eh, místech, protože to prostě pro ně nebylo přínosné. No a to vedlo k tomu, že skutečně všichni vysničané a důchodci začali používat interné bankovnictví. Ale má to i svoje pozitivní stránka, protože eh, tyto banky prostě zorganizovaly pro stovky tisíc starších lidí internetové kurzy a to ukázalo, že i starší lidé jsou schopni se naučit používat internetové bankovnictví. Takže mě, pokud máme takové velké ambice, tak klíčový je opravdu univerzální přístup v digitální éře, protože když hovoříme o jednotném digitálním trhu, nemůžeme ponechat pranou určité skupiny populace, nejenom co by pracovníky, ale i co by zákazníky. Musíme myslet i na ně. A proto je důležité, aby zde byl univerzální přístup a aby byla vybudována infrastruktura všude, i ve vesnicích, odlehlých oblastech a to je právě úkol EU a co je potěšující, je to také v dokumentu komise ten slib, že bude investovat do přístupu k internetu. Takže naším úkolem je eh, hledět na to, jak lidi motivovat, aby využívali tyto příležitosti. A také mě těší, že společně eh, máme zájem na tom, aby opravdu eh, součástí této politiky bylo školství. Co se týče zaměstnanosti pracovních míst, těch, které se objevují nebo neobjevují, eh, výzkumy ukazují, že pro na jedno místo v digitální sféře se vygeneruje pět dalších pracovních míst, ale je tady otázka školení, získávání dovedností a e, tvorba e, pracovních míst, které nepotřebují ani tolik e, tu interakci s počítači, ale spíše s lidmi. A je to tady otázka variety na trhu. Bude to jistě zajímavá výměna názorů. A 14. února společně se nad tím sejdeme eh, ve Štrasburku k hlasování, takže já doufám, že do 21. ledna obdržím co nejvíce zajímavých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji vám. Luta pro pozměňovací návrhy 31. leden 12.00 a 22. až 23. přijetí v plénu. Máme tedy poslední bod dnešního programu. A to je něco, o co máme velký zájem. Je to společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajů získaných na základě výběrových souborů. A jak víte, tak toto je pro nás velice důležité, protože to je ten způsob, jakým my můžeme přispět k tomu, že v různých částech Evropské unie přispějeme k tomu, aby dospěli na stejnou úroveň, když diskutujeme o otázkách budoucnosti a naší činnosti v rámci Evropského parlamentu. A s je pan Mezerič. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já pevně doufám, že dříve nebo později dorazí zástupci komise, tak abychom zde s nimi měli dobrou eh, diskusi o eh, pohledu komise na tento regulativní text. Na první pohled by každý si myslel, že to je nařízení, které je velice technické a nic víc a nic míň, ale tak to není. A to vám říkám ne proto, že jsem se stal zpravodajem a proto to chápu jako velice relevantní téma, ale říkám to proto, že víme, a už je to napsáno i v preambuli nařízení, že pokud podpoříme tu myšlenku, že veškeré politiky EU by měly vycházet z podkladů, dokladů, důkazů, tak musí Eh, to znamená včasné eh, poskytnutí spolehlivých a srovnatelných dat. A Eurostat dělá vše, co je v jeho moci, aby tato data eh, poskytoval, ale jsou zde známé nedostatky. Veškerý sběr dat prostřednictvím výzkumů si žádá různé ústupky protože jsou to velice buď specifická data, anebo jsou to data, která získáváte nějakým způsobem rychle. A, mal, a nastali tu eh, rovnováhu mezi kvalitou, srovnatelností dat a včasností poskytnutí těchto dat. No, bychom vlastně potřebovali nařízení. To je prostě otázka politiky. Například, jak často se určitý výzkum má konat. To není jenom otázka eh, týkající se toho, eh, v jakém čase eh, by měly být poskytnuty údaje, tedy statistickými úřady členských států a Eurostatem, ale také jaké jsou potřeby v souvislosti se spolehlivostí a povahou dat. Nebudu zabíhat do detailu, protože vám nemohu momentálně předložit návrh textu. Ten je ještě dokončován právě nyní během naší diskuse, takže nebudu zde představovat eh, detaily toho, jak se postavíme k návrhu komise. Ale, dámy a pánové, dovolte mi říci, že zde jde o takové rámcové nařízení, které by mělo sloužit v podstatě jako takový zlatý standard pro ostatní nařízení v této oblasti. Myslím si, že v takovém rámci pěti let celkové poskytování dat z výzkumu a dalších dat Eurostatu bude ošetřeno právě takovými to nařízeními. Takže toto, eh, tento text by měl být takový precedens. A vyzývám všechny, aby se aktivně zapojili, protože nyní je ten správný čas, abyste do toho vnesli své myšlenky, i když si uvědomujeme, že jsou zde finanční omezení. Já jako zpravodaj se pokusím zohlednit oboje aspekty Tedy jak ten rozměr, měřítko, jak zlepšit kvalitu a přitom více méně zůstat v tom finančním rámci, v těch finančních omezeních, které nyní máme a které jsou dosti signifikantní. Eh, všichni jsou zapojeni buď do některých sociálních věd, nebo se prostě zajímají o využívání těchto dat, tak každý by mohl vědět, že sociální náklady na vytvoření srovnatelnosti ex post jsou potom mnohem vyšší, než když se to ošetří hned od začátku. Takže srovnatelnost bude důležitým aspektem a je to důležité také pro všechny uživatele těch dat a nejenom pro sociologii, ale také nejrůznější aktéři pro ty by to bylo také velice přínosné, kdyby data, která poskytujeme, byla srovnatelná. Dovolte mi zmínit jednu důležitou věc a to je ta míra disagregace dat. Ta není stejná ve všech výzkumech. Samo o sobě to není problém, ale já osobně bych byl radši, kdyby to eh, bylo tak, že nebudou jenom data k dispozici na, stránce, na straně členských států o určitých oblastech, protože potom pro každého, ať už z hlediska výzkumu nebo vytváření politik, pokusy eh, eh, srovnávat navzájem relevantní data, například mezi Německem a Lucemburskem, se potom stane vlastně dosti problematickým. Takže nakonec máme společný cíl, my i komise, tedy komise, která eh, provádí základní testy a my, kteří chceme využívat výsledky. Já očekávám živou diskusi s komisí i s některými stínovými zpravodaji a zvláště živou diskuzi o tom, nakolik detailní by nařízení mělo být, jak to nastavit do budoucnosti, zda to bude akt přenesené pravomoci anebo prováděcí akt. To, myslím, bude velice závažné téma, které budeme diskutovat se stínovými zpravodaji, potom s komisí a později snad také s radou. Já vám děkuji, to byla moje slova na úvod a nyní zase předám slovo paní předsedkyně. Děkuji vám. Máme zde drobný problém. Zdá se, že jsou zde poslanci, kteří se nesmírně zajímají o tuto tematiku, ale my jsme začali e, rozpravu o 15 minut dříve, než bylo napsáno na programu. To znamená, že během 15 minut by mohli dorazit poslanci plně energie a plně nových myšlenek a to tedy znamená, že já nechci, aby zatím vystupovala komise s čímkoliv. A my jsme zde měli zasedání asi před devíti, desíti měsíci, už je to přesně nepamatuji. A tam opravdu probíhala taková živelná diskuse, i když už bylo pozdě odpoledne a poslanci si opravdu velmi intenzivně přáli setkání s komisí a projednání této problematiky. Alespoň jednou, nebo možná i opakovaně. Tak já se snažím hovořit a hovořit a doufám, že se zde objeví další noví poslanci během mého projevu. Já mám k dispozici seznám stínových zpravodajů, kteří ještě nedorazili, někteří právě z důvodu nastavení programu. Zatímco na ně budeme čekat, mohli bychom možná dát slovo estonskému poslanci, estonské poslankyni, paní Lauristin, která se v této problematice dokonale vyzná. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, to je opravdu velice dobrá příležitost a musím uznat, že no, tady uznávám, že to využívání dát, to je zásadní problém a chci tady říct si takové tři základní věci, které eh, by mohly projít. Tedy v první řadě to, jak lépe využívat národní statistiky, protože jsou odlišné definice v různých zemích a to je tedy jedna z těch věcí, které by měly být harmonizovány. I když máme dostupné národní statistiky, pokud budou harmonizované definice, bude mnohem levnější činit ta srovnávání na evropské úrovni. Další věc, Máme tedy tradici všech těch evropských šetřeních o domácnostech, které tedy velice dobře fungují, ale není to na Eurostatu, je to tedy ten evropský systém ESS, který dobře funguje, ale potřebuje financování, protože uh, se stává takovou období eh, obětí nedostatečného financování v některých členských státech a ztrácí se tedy na té možnosti komparability. A pak je to něco, jak vybudovat tedy takový lepší Eurostat, protože když se díváte na sociální ukazatele Eurostatu, ty opravdu nejsou dostačující, jsou chabé ale jak zároveň zachovat koherenci v té eh, možnosti srovnávání. Jsou tu tedy zásadní otázky a pokud k tomu budete moci přispět, tak to bude důležité pro sociální politiku i další politiky, ale zejména pro sociální vědce. A v neposlední řadě my eh, tu vkládá, vcházíme do té velké datové éry, a je důležité vědět, jaké druhy dat teď opravdu potřebujeme. Vzhledem k tomu, že ta datifikace nastává a musíme se umět připravit na tuto novou éru i v té oblasti sociální politiky, protože ne vždy všechno je nyní řádně využíváno. Já vám děkuji za tuto připomínku. Vy jste byla také zapojena do digitalizace, to byl ten předchozí bod na pořadu jednání. A, a už jsme tedy začali, eh, pane Pěrinsky, protože jsme tak trošku dnesku předu, ale jsem si eh, jistá, že pan Mešerič se ještě eh, vrátí. On již nás uvedl do tématu, takže vám nyní dávám slovo podle našeho eh, seznamu řečníků, takže pan Pirinsky za ESD. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, toto je opravdu velice důležitý návrh eh, ze strany komise, protože ten předurčí, do jaké míry jsme schopni adekvátně poměřovat stav sociální sféry, což je velice důležité a také do jaké eh, míry to vytváření politik může být vylepšeno, protože já jsem přesvědčen, že to je tady ten hlavní středobod eh, v textu do komise. Je to o modernizaci, myslím, že to je ten termín, který použila komisařka Tyson aby vyjádřila tedy, jak co nejlépe se vypořádat s úkoly evropského semestru. A je eh, důležité nastolit vysokou kvalitu i sociální politiky. Nyní ta argumentace pro je eh, tedy eh, taková, že je to středobodem závazku Evropské komise, chtějí být ambiciozní, a, a my tedy víme, že toto téma je důležité a že e, ohledně dat potřebujeme splnit tyto stanovené cíle. A jen ta skutečnost, e, že e, vlastně taková nezávislá šetření probíhají, to je samozřejmě velice ambiciozní přístup ale zároveň jsou k tomu přidružená rizika, jako například radikální reforma. A je to také napojeno na takový zásadní argument, že provedením této reformy dojde k podstatnému zkrácení časové lhůty ve, eh, pro kterou jsou představována ta určitá data. Nyní ta šetření eh, bývají vždycky s ročním odstupem, tedy že ta data jsou za předchozí rok než v tom roce, eh, kdy proběhlo to šetření a jsou tedy poskytnuty o rok později. Takže Nyní se říká, že se to něk- zkrátí někde až o 11 měsíců, že to bude tedy rychlejší, ta dispozice těch dat. A že se tak nějak o rok přiblížíme, budeme aktuálnější v těch třeba každoročních průzkumech a podobných šetřeních v rámci semestru. Tady ale není velice jasné, zda komise může opravdu potvrdit, že dojde k tomu až ročnímu urychlení. Máme tu určité eh, náznaky, že to nebude víc než 6 měsíců, takže to je věc, která by se měla objasnit poměrně rychle a jasně. Zda tedy se tu počítá opravdu s takovým zkrácením té lhůty mezi tedy tím poměřováním dat a jejich disponibilizaci. Pak další tedy požadavek komise ten, že tento způsob kumulace dat umožní větší míru flexibility, protože eh, už to bylo tak, že ta stávající situace, co se týče sociálního statutu, se měnila poměrně dynamicky v mnoha směrech a to pouze nečekanými způsoby, jako třeba témata práce, pracovní rovnováhy a podobně, takže je třeba rozšířit i působnost těch sbíraných dat – Může to být flexibilně užíváno u konkrétních otázek nebo když vyvstanou konkrétní problémy. Flexibilita je dobrá, to víme, ale také někde, někdy vede do potíží, když se to napojí eh, na určitou logistiku, co se týče dávání dat k dispozici. A pak jsou tu tedy i výdaje. Tady už vstupujeme do celé té oblasti tedy eh, týkající se členských států, zda jsou připraveni a do jaké míry jsou zapojeni do takových šetření. Nicméně já jsem připrav, eh, přesvědčen, že ještě je tu velký kus práce, zejména ze strany eh, členských států, aby byli schopni při, přijít k tak opravdu ambicioznímu závazku a, a je třeba to opravdu vše řádně zvážit, provést intenzivní práci, protože členské státy jsou v různých situacích. Jsou tu masivní administrativní data, která by mohla být mobilizována pro ta velká šetření a pak jsou tu takové střední a, jaksi situace a pak i jiné druhy dat. Pak otázka komparability. Tady takovým eh, silným argumentem komise je to, eh, že to povede k eh, koherentnosti a určitému, řekněme, horizontálnímu srovnávání, koherenci, což umožní lépe přispět k tomu politickému rozhodování, když budeme mít k dispozici data z nejrůznějších druhů šetření a srovnávání. Nicméně zároveň je tu riziko, co se týče komparability v průběhu času. To tedy, alespoň jak já to chápu, to vede k určitým obavám ze strany některých členských států. Může to být závažný problém, protože se to týká například poměřování nezaměstnanosti, srovnávání nezaměst... statistik o nezaměstnanosti a různých druhů skupin nezaměstnanosti, nezaměstnaných lidí, druhů a zaměstnání a podobně. To by se také mělo lépe objasnit ze strany komise, jak tedy v praxi jsou připraveni konfrontovat toto riziko, které je poměrně rozsáhlé. A pak ještě v širší škále ta komparabilita se týká také toho, myslím, že to zmiňuje i komise, tedy skutečnosti, že ta sociální data jsou tak, eh, řekněme, přepracována a nyní tu máme takový soubor dat, které se týkají eh, podnikatelské statistiky. To eh, jaksi neodpovídá těm sociálním indikátorům. A například ta struktura těch samotných eh, porovnání a šetření. A tam to může být částečně relevantní, ten závěrečný výsledek. Tedy obecně Myslím si, že je přijatelné eh, podpořit eh, tento výkon komise. Eh, je pozitivní jít dále tedy do této diskuze podívat se na praktické body, ovšem zároveň si musíme uvědomovat, že se jedná o záležitost, která tak nějak rozčiří ještě ty nepoznané vody a no, měli bychom to všechno zhodnotit objektivně, zejména tedy zjistit, zda členské státy jsou ochotny do takovýchto aktivit se také zapojit. Takže to je moje eh, hledisko. Děkuji. You didn't hear the last one? Uh, well, I... já jsem říkala, že pan Trebesius tady není z EKR, zastupce ALDE tady také není, ale Lynn Boylan z QNGL je tady, takže má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych zmínit eh, některé věci k, této, eh, k tomuto textu. Myslím si, že je tady dobrý záměr posílit a zjednodušit mm, schromažďování údajů, tak aby to potom lépe přispělo k politickému rozhodování a um, to bude přínosné pro členské státy Evropskou unii a abychom dobře ošetřili ty hlavní uh, otázky uh, chudoby, vytváření pracovních e, míst, mobilita a tak dále tak k tomu rozhodování potřebujeme srovnatelné údaje, abychom mohli měřit eh, ty politiky a utvářet politiky. Um, takže se sociálního a ekonomického eh, sociálně ekonomické hledisko musí být eh, ve jádru tohoto textu. Je důležité, aby eh, se zohlednil technologický vývoj, aby se přiláskali noví účastníci na průzkumech a mělo by se ukázat, že sběr statistických dat může být pružný a může být přívětivý eh, pro uživatele. Některá, eh, některé znepokojivé věci. Myslím si, že potřebujeme více informací o navrhovaných změnách, pokud je o průzkumy, o o příjmech a Eh, životní úrovni a, a, a tam je ta změna toho cyklu a já si myslím, že to by mohlo vést k tomu, že tady bude menší účast respondentů na průzkumech mínění a mohlo by to narušit celkový eh, záměr nařízení. Jsem potěšena, že jsem byl eh, zahrnut blahobyt do článku 3.2h. Já si myslím, že abychom si udělali celistvý obrázek o sociální ekonomické situaci v členských státech, tak musíme měřit právě i tento aspekt. A zajímalo by mě také to, zda členské státy dostávají finanční podporu z EU a um, ta účast některých těch průzkumech je závazná a eh, já doufám, že Později povedeme další eh, diskuzi na základě výsledků, eh, které budou členské státy předávány Eurostatu. Eh, já si myslím, že je dobré se o tom pobavit a jsou tady pozitivní věci. Ehm, a já doufám, že komise a parlament budou spolupracovat na, na, na, na těch obavách, že se jim podaří je rozptýlit v součinnosti s členskými státy a zejména s národními statistickými orgány. Děkuji. Zelení zde nemají zástupce, e FDD tady uh, také není, paní Risato tady také není, za ENF, nebo vy ji tady zastupujete, dobře, tak máte slovo. No, děkuji, paní předsedkyně. Eh, původní myšlenkou bylo vytvořit společný rámec pro statistické záležitosti, aby tam byly spolehlivé údaje ze všech členských států, a to je myšlenka rozhodně chválit hodná. Ovšem, Eh, jsou různé, eh, existují už různé statistické instituce a jsou tady velké pochybnosti, pokud o racionalizaci a zjednodušení evropských eh, statistických nástrojů. Jsme proti tomu, že komise, která vlastně není zvoleným zástupcem, by mohla měnit tyto statistické věci v rámci delegovaných aktů. To je v článku 15. Alternativní sběr tady vyvolává dva otazníky. Jednak eh, zda to bude opravdu přesné, jestli to bude dobře fungovat, tedy pokud jde o odhady eh, na základě um, určitých typů dat. A potom je zde otazník nad respektováním soukromí zejména pokud jde o administrativní soubory, které mají sloužit k fungování státní zprávy. A pokud, tedy a závěrem, a vlastně e, toto slouží evropskému semestru a e, strategii 2020, to si všichni uvědomují. Evropský statistický rámec bude také e, sloužit sociálním právům na evropské úrovni, eurozóně a vůbec celé evropské záležitosti. A to jsou věci, které neustále selhávají. Thank you, Mr. from the... Děkuji, pan Meceriš. Za zelené měl své slovo úvodem, ale to proběhlo předtím, než dorazila komise, takže možná, že budete chtít něco doplnit předtím, než slovo předáme zástupci komise. Takže prosím, máte prostor. Děkuji, budu Eh, velmi stručný, Děkuji za všechna vystoupení. Vidím, že to bude plodná diskuze se stínovými zpravodaji a k této velmi důležité složce. A samozřejmě tady potřebujeme, aby komise některé věci vyjasnila. Částečně už na to zareagovala a já chápu, jak ten původní závěr, záměr, tak i eh, ty problémy, se kterými se vytváření textu setkává. Já jsem tady hovořil s různými eh, zástupci komise a z toho mám dojem, že toto nařízení, nebo alespoň některé jeho prvky byly velmi pečlivě diskutovány eh, se zástupci statistických orgánů členských států Můžete mě prosím ještě jednou v tomto ujistit, že to nebudeme muset dělat později. V tuto chvíli má hlavní obava je tato. Jak budeme definovat úroveň mezi politickou a technickou regulací. A no, to jsou takové ty jemné detaily, na kterých budeme muset zapracovat i v rámci parlamentního návrhu. Je to hmm, důležitá věc, kterou tady zmínil kolega, který odešel, tedy jakým způsobem eh, v rámci eh, aktu přenesené pravomoci na to chcete zareagovat, jestli to tomu vůbec odpovídá tento typ kompetence. A Jinak tady máme eh, další eh, věci, ke kterým nemůžeme říct žádné specifické věci, protože se na tom ještě pracuje. I když eh, sdílím a podporuji ten původní záměr a chápu, že je to velmi důležité. Chápu to stejně tak jako i moji další kolegové a celkově myslím, že to bude velmi užitečné. Děkuji. Děkuji. A nyní uděluji slovo eh, řediteli sociálních statistik. Vezmete si slovo. Děkuji. Důvod pro vznik tohoto nařízení je, že potřebujeme spolehlivé statistiky pro evropské politiky, evropský semestr, Evropa 2020, sociální agenda a tak dále. A požadavky na data neustále rostou a mění se eh, na státní úrovni, regionální úrovni, Týká se to přístupu k zaměstnanosti, chudoby, sociální exkluze, nerovnosti, vzdělávání, dovedností, digitálních e, dovedností, e, zdraví a blahobytu. A tato témata musí vycházet e, nebo musí se musí tam být možnost opřít se o spolehlivé eh, statistiky. My už několik let spolupracujeme s členskými státy, eh, s národními statistickými eh, úřady, snažíme mm, se to nějakým způsobem harmonizovat, tak abychom mohli reagovat na tyto výzvy. Já doufám, že když teď něco tady řeknu, že to pokryje i část vašich otázek. Návrh na řízení o kterém tady dnes hovoříme, je prvním eh, rámcovým nařízením eh, v rámci eh, tří nařízení. Týká se průzkumu, druhé nařízení se bude týkat obyvatelstva a bydlení a pak je tam třetí rámec, který přijde ještě později a tam se budou řešit data, která vycházejí z administrativních Mm, otázek, které se týkají sociální ochrany a tak dále. Eh, rozhodli jsme se, že budeme postupovat krok za krokem z pragmatických důvodů a samozřejmě eh, ono je to vše zájemně propojeno, chceme, aby to bylo konzistentní, aby nakonec z toho vyplun, vyplynul eh, takový ucelený statistický základ. Začali jsme s průzkumy, protože my si myslíme, že tohle je nejslibnější, pokud jde o integraci a o možnost celou věc vylepšit. Druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že toto nařízení přináší zjednodušení, protože to v, rámci, v jednom rámci schrnuje eh, sedm uh, probíhajících sběrů dat a my doufáme, že obohatíme ta data, která jsou k dispozici, tím, že tam vytvoříme um, nový prostor v těch průzkumech a že vlastně vygenerujeme také synergie uh, v rámci uh, těchto průzkumů, tak uh, abychom tam mohli zohlednit otázky pracovního trhu, vzdělávání a tak dále a rozdělení příjmů a další věci kde my vlastně potřebujeme informace o příjmech, podmínkách eh, v oblasti bydlení a tak dále, tak abychom dokázali statisticky uchopit eh, spotřebu. Eh, další věc je načasovanost. Dnes, pardon, časové lhuty. S tím máme velké problémy. Některé informace máme o příjmech tři roky po referenčním období a tady bychom chtěli tu včasnost zlepšit o jeden eh, rok, tak aby ta data byla k dispozici, jakmile začne evropský semestr, tak aby to vlastně mohlo být přiměřené eh, těm potřebám semestru. Eh, dále si uvědomujeme, že tento vývoj pro české státy znamená další náklady a pro respondenty je to také určitá zátěž a proto tady se snažíme tyto věci ošetřit. Chtěli bychom využívat moderní nástroje pro sběr dat, potom administrativní databáze, nové technologie, modelování. A v tom základním aktu jsme transparentně zpřehlednili hlavní zdroje nákladů a, a také lhůty pro předávání údajů a pravidelnost nebo frekvenci toho dotazování těch průzkumů. Pro nás je zejména, zejména důležitá také pružnost, flexibilita. Chtěli bychom mít takový rámec, který bude fungovat mnoho let. A čelíme eh, potřebám, které se objevují nově nebo se rychle mění a proto potřebujeme pružnost, abychom na to dokázali reagovat. To znamená, že nezacházíme do příliš velkých podrobností, pokud jde o témata. Právě naopak, snažíme se být obecní, obecně naformulovat eh, oblasti, které mají být pokryty. A detaily eh, chceme přenechat na technickou úroveň. Tady je vidět, že politická a technická úroveň musí být propojené a zákonodárci musí eh, stanovit eh, témata, která mají být pokryta a statističtí odborníci o tom budou diskutovat aby eh, vlastně dospěli ehm, k výsledkům, eh, které vlastně ehm, toto budou odrážet. Pro tuto flexibilitu jsme stanovili delegované akty a prováděcí akty, samozřejmě podle ehm, principů interinstitucionální dohody. Otázka srovnatelnosti je také velice důležitá. Potřebujeme srovnatelnost v čase, to znamená, že musíme eh, řešit eh, možné mm, zlomy rozdíly v těch časových eh, řadách. My se tomu snažíme zabránit a ošetřit to a potřebujeme také srovnatelnost jednotlivých zemí. Náš obecný přístup k legislativě je zaměřen na výsledek, to znamená, že si stanovíme cíle, Eh, typ údajů, které potřebujeme a potom to ponecháme na jednotlivých zemích. Je na nich, jakým způsobem eh, oni se k tomu postaví a jak budou hodnotit eh, ta témata a data v těch tematických oblastech. Ovšem, pokud jde o zaměstnanost a nezaměstnanost a příslušné údaje, k zaměstnanosti a nezaměstnanosti, tak jsme provedli velmi pečlivou analýzu, která poukazuje na to, že je nesmírně důležité, abychom měli harmonizovaný přístup k pořadí otázek v dotaznících průzkumu. Mnoho, eh, členské, mnoho členských států eh, má pocit, že tam harmonizujeme příliš ale já si myslím, že to musí být skutečně srovnatelné a když bude potřeba, abychom některé věci zharmonizovali, tak budeme muset k tomu přikročit. Potřebujeme no, v tom podporu. No, jsou tady také ustanovení o financování, tak aby země mohly vytvořit kapacity, které jsou zapotřebí k provádění tohoto nového přístupu, ale také, aby bylo možné provádět pilotní eh, studie abychom měli e, dostatečně e, dobré metody, e, které povedou ke splnění těch cílů, které zde máme. Chceme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem na tomto rámci a proto jsme velmi rádi za vaše komentáře, otázky, chceme s vámi diskutovat, chceme vám věci vysvětlovat do té míry, do jaké to bude zapotřebí. Myslíme si, že toto nařízení ehm, umožní komisi poskytovat lepší údaje a lepší regulaci. Z toho důvodu bychom vás chtěli poprosit o vaši podporu. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. A nyní pan zpravodaj Mezerič chcete zahájit eh, komentáře. Děkuji vám. Dovolte mi poděkovat za vaši prezentaci. Byla velice jasná a pevně věřím, že stínoví zpravodajové i ostatní zainteresovaní z Evropského parlamentu vás budou dříve nebo později kontaktovat, nejenom zde, nyní při této diskusi. A dovolte mi, abych vám také poděkoval za to, že jste mě ujistil o tom, že opravdu ta modernizace probíhá s formou seriózních konzultací e, se zapojením statistických úřadů jednotlivých států, takže to potom nebude nějaké absolutní překvapení pro radu, nebo alespoň to nebude tak velké překvapení. z těch výsledků. Co se týče detailů, jsou zde některé menší záležitosti, u nich si myslím, že to dříve nebo později budeme muset projednat. A sice co tady konkrétně bude v těch aktech přenesené pravomoci. Ten princip je jasný, je to přijatelné a kopíruje to postupy interinstitucionální dohody, takže já s tím problém nemám, ale některé detaily by se měly řešit na politické úrovni. A já jsem si jist, že tyto podněty podají i další poslanci Evropského parlamentu. Dále, a to je velice důležitá věc, my bychom byli rádi, nebo aspoň já jako zpravodaj bych byl velice rád, kdyby Toto nařízení vedlo k tomu, že bude mnohem lepší řízení kvality v oblasti sběru dat a výstupů z těchto dat, včetně velice transparentního postupu publikování dat a také oblast metodologie. To je klíčové všude ve statistice a zvláště u dát z různých výzkumů. Pokud ta metodologie není kompletní a transparentní, tak je velice těžké vyhodnocovat data. A pokud vím, tak ne ve všech členských státech se používají stejné nebo alespoň více méně srovnatelné například eh, vzorky v určitých eh, výzkumech. A to jsou opravdu věci, které třeba ošetřit zde na evropské úrovni. To není něco, co můžeme ponechat zcela na statistických úřadech členských států, protože ty jsou vázané do určité míry svojí tradicí, ale nové požadavky si žádají výrazně srovnatelná data a k tomu potřebujeme také širokou metodologii. Nakolik by to znamenalo další náklady, to je také téma, které bude třeba dříve nebo později projednat. A jsem rád, že se to mm, řeší separátně v návrhu komise, ale je to něco, čím bychom se měli zabývat. Konec konců někdo by měl poskytnout tu požadovanou ten požadovaný standard kvality v těchto záležitostech. Nechci zabíhat nyní do detailů, když mnohé už zde zmínili kolegové a například je to ta periodicita, zkrácení lhůt pro publikování a co by to znamenalo z hlediska nákladů a nebo eh, požadavků na úvazky jednotlivých úředníků v statistických úřadech. To je něco, co musíme také řešit z části na zasedání stínových zpravodajů a pak vás budeme kontaktovat s naším názorem. Na závěr mi dovolte říci, že velice vítám toto nařízení. Určitě to bude jakýsi precedens pro další rámcová nařízení v této oblasti, takže se na to velice těším že zde bude probíhat velice kolegiální jednání a nakonec dospějeme k úspěšnému nařízení. Děkuji. Děkuji pan Pirinský, dostane slovo a potom dostane slovo Lin Boyle, jestli to takto je v pořádku. Děkuji, já vlastně nemám nic zásadního, co bych dodal. Já hm, zastupuji liny pana zpravodaje a také se těším na produktivní spolupráci. Děkuji, paní Bojler. Ne. Já se těším, až budeme diskutovat na stínových, setkání stínových zpravodajů. A paní Loristin? Ne, nechcete? Jste spokojená? Já bych jenom podtrhla, že zde existuje Evropský sociální výzkum, který nespadá pod Eurostat. A je tam celá řada proměných, e, ukazatelů a podobně, které se eh, testují. Má to velice eh, transparentní metodologii a je zde přístup k databázi, takže já pevně doufám, že o tuto zkušenou, eh, cenou zkušenost komise také nepřijde. Že ji nestratí komise ze zřetele. Děkuji. Chce někdo říci z Eurostatu poslední slovo? Děkuji. My vítáme to, co zde zaznělo, včetně podpory vyjádřené k našemu úsilí v souvislosti s návrhem nařízení, transparentnost a úplné informace o datech a metadatech společně s informacemi o kvalitě. To je opravdu nesmírně důležité. Ano, transparentnost zde máme v úmyslu zveřejňovat veškeré disponibilní informace. Otázka pojistek kvality, ano, to je pro nás velmi důležité. U komparability je důležitá harmonizace pojmů, zdrojů a metod a potom také pro kvalitu je důležitý rámec pro zajištění kvality, který by se účinně uplatňoval tak, aby, eh, ty, které by byly také eh, publikovány, tak, aby zde vládla absolutní transparentnost. Děkuji. Děkuji, že jste přišel mezi nás. Myslím, že toto byla opravdu velice úspěšná a plodná diskuse. A i ve srovnání se s diskusí posledně, která tehdy byla velice živelná, dnes to byla diskuze velice plodná. Takže vám děkuji, že jste sem přišel, že jste s námi tady byli. Končí zasedání pro dnešek. Zítra se náš výbor sejde opět s celou řadou zajímavých témat a já doufám, že vás zde všechny uvidím. Přijde k nám maltské předsednictví a tři ministři z Malty. Budeme diskutovat o vysílání pracovníků eh, v rámci poskytování služeb a budu se na vás zítra těšit. Děkuji.